Dámy a pánové poslanci, zahajuji zasedání. Sekretariát mě upozorňuje, že vám musím říci, že toto zasedání je přenášeno v přímém přenosu. To vám samozřejmě ani připomínat nemusím, protože chování členů tohoto výboru bylo vždycky dokonalé. Máme jediný cíl a sice zvolení předsedy a místo předsedů výboru pro hospodářské měnové záležitosti v souladu s článkem 191 jednacího řádu. Mm, jsou zde nějaká jiná kandidatura? Musím se zeptat, zda jsou zde kandidáti. Pan Klint, prosím. Micro. Als bisheriger Koordinator äh, der liberalen Gruppe já jako koordinátor skupiny liberálů v tomto výboru bych chtěl navrhnout britskou kolegyni Sharon Bowles jako předsedkyně tohoto výboru. Jsem velice rád, že je ochotna přijmout tuto kandidaturu. Děkuji, pane Klinci. Ještě nějaký další kandidát? V tomto případě zde máme jedinou kandidátku, a sice paní Sharon Bowles, eh, která se hlásí o slovo. Já jí samozřejmě slovo s velkým potěšením uděluji. Děkuji, pane předsedo. Vždy jsem chtěla udělat prohlášení předtím, než jste mě zvolili předsedkyní tohoto výboru a jsem velice potěšena, že jsem dostala tu čest. Byla jsem nominována skupinou ALDE jako předsedkyně této skupiny, této, tohoto výboru. Tuto úlohu beru velice vážně, beru ji také jako odpovědnost vůči všem evropským občanům. V rámci transparentnosti a také vzhledem k tomu, že tento výbor se zabývá hospodářskými měnovými záležitostmi, že také vede dialog se ECB, tak bych chtěla říct, jaké je mé osobní stanovisko vůči euru. Byla jsem vždy pro euro, aby také ve Velké Británii bylo euro. To je známo celé řadě mým kolegům, kteří zde byli během posledního mandátu a také eh, to je ve veřejných eh, záznamech, ale chtěla bych to opět říci nyní. Eh, vlastně je to politika, kterou chtějí prosadit liberální demokratové ve Velké Británii. Jsem poslankyní za ALDE, mám jejich důvěru a zcela jistě v tomto kontextu chci naplňovat program ALDE, co se týče reformy eh, finančního dohledu. Nicméně eh, má úloha předsedkyně eh, je velice důležitá. Budu velice konstruktivně pracovat v tomto výboru, budu spolupracovat se všemi místopředsedy, koordinátory a to očekáváme od jakéhokoliv předsedy výboru. Co se týče měnového dialogu, měnových záležitostí, jsem si vědomá, že tato práce sehrává velice důležitou úlohu pro jednotlivé členské státy, hlavně pro státy, které jsou v eurozóně a pro kandidátské země, které se chtějí připojit do eurozóny. Hoy es un día de magníficas noticias. To jsou skvělé zprávy. Máme skvělou kandidátku, která přednesla skvělé prohlášení. A pokud zde nejsou žádní další skvělí kandidáti, tak bych řekl, že aklamací přistoupíme k tomu, že jmenujeme paní Sharon Bowles předsedkyní našeho výboru. Please, will you take the chair, please? Tím zaujměte své místo předsedkyně. Dobře, děkuji všem. Teď tady mám první soubor instrukcí a před, přecházíme ke jmenování zástupců předsedkyně. Takže prosím, abyste předkládali nominace na funkci prvního místo předsedy. Pan Kurtis. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych byl první, kdo vám poblahopřeje. Jsem velmi rád, že jste zde přednesla toto to, to prohlášení. Jako bývalý koordinátor i nový koordinátor za skupinu EPP navrhuji na místo předsednictví našeho kolegu Garciu Margalia, který byl na tomto místě přesně před vámi. Děkuji. Jsou nějaké další nominace? Nikoho nevidím, že by se hlásil, proto navrhuji, abychom aklamací schválili tuto nominaci. Ah, Buďte tak laskav a přejděte sem. Teď myslíte, že je zase na vás, abyste se trochu prošel. Um, Nyní se ptám, zda jsou nominace na místo druhého místo předsedy. Pan Skina, eh, paní Paulus, paní předsedkyně. Vítám vás ve vašem úřadě. Velice vážně bereme ty závazky, které jste právě předložila. Doufejme, že doufa, budete opravdu schopna pracovat v tom duchu, který jste nastínila, že tento po, výbor bude dále postupovat dopředu. Je mi čtí, že mohu předložit eh, k Arly McCarthy, která byla eh, dříve už předsedkyní není teď tady ve místnosti, ale ona opravdu velice dobře propojí tu práci, kterou už jsme prováděli s tou, která tady tady bude, čili tu bych chtěl nominovat na místo první místo předsedkyně. Děkuji. Nevidím, že by se někdo dále hlásil, takže aklamací eh, schválíme i, můžeme schválit i paní Arlen McCarthy na funkci eh, první místo předsedkyně. Teď se zase projde Arlene nominations for the third Teď místo předsedkyně, pardon. Eh, teď eh, potřebujeme nominaci na třetího místo předsedu. Bude to zase pan Kácis. Děkuji, paní předsedkyně. Na místo třetího místo předsedy navrhuji pana Stolžana. Děkuji. Nevidím, že by někdo zvedal ruku a chtěl ohlásit další nominaci, takže pan Salojan opět schválíme ho aklamací. Teď zase vás poprosím, abyste sem přešel. Nebo tam se někdo snad hlásil? Děkuji, paní předsedkyně. Já nevím, jestli je to problém s tlumočením, ale to jsou eh, volby, eh, ne jmenování. Euh, Já vím, že je to Dontův zákon, ten to vytvořil takto. Prostě jedná se o volby, ne o nominaci o jmenování. I, I, I... Eh, myslím si, že systém je takový, že nejprve je někdo nominován, pak se ptáme, zda je někdo další nominován. Já jsem byla vždycky nominována, než jsem byla kandidátkou. Možná, že tady je opravdu problém s překladem. Takže bych poprosila Ehm, o nominaci na eh, kandidáta, který eventuálně bude zvolen čtvrtým místopředsedou. Pan Skina je mi ctí, že mohu oznámit eh, kandidaturu Edwarda Šikluny. Eh, je to malcký delegát za sociální demokraty. Samozřejmě, že má výborné kvalifikace, jak můžete očekávat z naší delegace, protože byl také členem nebo místopředsedou předsedou monetárního a ekonomického výboru ve parlamentu na Maltě, takže ho mohu, mohu z celého srdce doporučit. Děkuji. Eh, chce někdo eh, navrhnout nominaci jiného kandidáta. V tom případě prosím, abychom zvolili aklamací pana Seklunu. close the meeting. Thank you. Right. Um. Nyní mi dovolte několik oznámení z místa, místo předsedkyně. Datum příštího zasedání výboru je středa 2. Eh, září od 10 hodin do 12.30 a pak dále od 3 do 6.30 odpoledne. A myslím si, že tím mohu ukončit toto zasedání a všem vám velice děkuji.